je dobře, že dnes mluvíme o tom, že toto usnesení není učeno jedné či druhé straně, ale Ukrajincům jako takovým. A že jsme ho schválili společně. Děkuji, pane kolego Kovale. Dalším řečníkem na jednu minutu za GUE NGL pan Kohlíček. Pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, když se řekne Ukrajina,